to zpráva, tak kvintesence toho všeho eh, bylo definováno tak, že jde o potřebu spolupráce na všech úrovních u všech organizací a také mezi všemi členskými státy. A bylo řečeno, že bez této spolupráce to prostě nejde. A že proto eh, potřeba využít všechna opatření, A jinak by to k ničemu nevedlo, kdyby prostě tato spolupráce všech unijních institucí a čínských států nebude fungovat. A myslím, že v této oblasti je tady co zlepšovat. To je pro mě úplně nejzásadnější konstatování z té zprávy a ti z vás, kteří to přečetli, tak vědí, že se v této oblasti dělá mnohé, přijímá se celá řada opatření a zavádí se to do praxe, což je dobře. I eh, OLAF je velmi dobře nastaven, ale pří, eh, pardon, počet těch případů zůstal prakticky stejný. A ta výška těch podvodů eh, výrazně narostla. Samozřejmě to se asi odvíjí od některých jednotlivých případů, ale i tak to nadále zůstává určitým dokladem o tom, že tady strukturálně něco nefunguje dobře a že máme tady před sebou obrovský problém eh, a že eh, musíme mnohem eh, intenzivněji bojovat proti podvodům. A to tedy já jasně říkám ve své zprávě. Říkám, že tím základním problémem je to, že chybí důvěra občanů v unijní instituce. A důvěra občanů by se měla posilovat, to asi, asi přejí všichni, ale Otázka je, jak můžeme k tomu přispět my, když eh, lze poukázat na tyto eh, obrovské příklady korupce a podvodu, ke kterým dochází v různých členských státech a které my neustále tady projednáváme na výboru kont. Neustále se objevují podobné případy, potom se to dostává do tisku a je evidentní, že eh, běžný občan nedůvěřuje tomu, jakým způsobem ten systém funguje. Takže teď bych se ani nechtěl pouštět do jednotlivostí, které si právě můžete najít a přečíst důkladně. To no, asi neříkám také nic nového. Zpráva se opírá i o předchozí zprávy. Nevynalezli jsme tady eh, kolo eh, znovu. Určitě je možné to ještě doplnit o další body a já bych byl rád, kdybyste se podělili a měli připomínky, zlepšovací návrhy. Ta zpráva je velmi potřebná a je velmi dobře, že máme OLAF, který eh, má v této oblasti působit a těším se na všechny vaše podněty a na diskuzi. Děkuji vám. Grazie, grazie. Děkuji vám, pane Kunci, za prezentaci vaší zprávy. Já teď zastupuji eh, paní Moniku Holmajer, budu předseda této schůzi, ona musela někam odejít. Děkuji vám, pane Kunci, a teď předám slovo stínovým zpravodajům. Bylo by dobře, jste se každý mohli omezit na tři minuty, abychom eh, vyšli s časem, který máme na celou tu diskuzi vyhrazený. A jako první má slovo pan Lenář z EPP. Yes. Minuty, Thank you, Madam Chair. I will... Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se vtěsnat do tří minut, ale je to zpráva velice eh, důležitá. Ochrana finančních zájmů Evropské unie je opravdu je naprosto zásadní, abychom peníze, které vynakládáme, vynakládali správným způsobem a peníze se dostaly tam, kam mají, protože to je jediný způsob, jak získat důvěru občanů. Takže zkrátím eh, to, eh, co říkal pan zpravodaj, Evropané nevěří eh, v evropské instituce, to říkal pan zpravodaj. To si myslím, že je ovšem zjednodušení, protože alespoň u nás v Nizozemsku průzkumy ukazují, že mm, důvěra v Evropskou unii je poměrně vysoká. Myslím si, že tak tomu je v celé řadě jiných států, takže nesmíme zase tu zprávu si zkreslovat. Důležitá věc tady totiž je, že v roce 2018, jakož i v předchozích letech 2,5 miliardy eur je odhadováno, že připadlo na eh, různé eh, nesrovnalosti, za kterými stály podvody nebo i eh, jiné důvody. Takže Teď se bude jednat na radě o e, rozpočtu a kdyby samozřejmě jsme měli o 2,5 miliardy nesrovnalostí méně, tak by nám to mohlo v příštích letech v rozpočtu hodně pomoci. Teď ještě několik bodů. Pokud jde o EPP, tak myslím si, že, pardon, úřad EPO, úřad Evropského veřejného žalovce, já si myslím, že e, ten bude sehrávat e, velice důležitou roli v příštích letech. Paní Kovaci v Libe Eh, si stěžovala na to, že bohužel členské státy se zatím tomuto tématu příliš nevěnují, nevysílají příslušné státní zástupce a ono se to opravdu těžko představuje, že by ty státní zástupci jak se pendlovali mezi svým domácím členským státem a EPO. Opravdu je tam potřeba permanentní přítomnost a vyslání státních zástupců z členských států. Pokud jde o strategii komise proti podvodům, tak jenom 12 členských států zatím implementovalo novou směrnici PIF o ochraně finančních zájmů, i když ten deadline vypršel již v červenci 2019. Takže to je velký problém a je potřeba zatlačit na členské státy, aby s tou transpozicí překvapili uspíš, aby uspíšili tu transpozici, eh, stejně tak vypracování svých vnitrostátních strategií pro boj s podvody. Takže Toto bych chtěl zdůraznit a další moje obava, ono to souvisí s celou problematikou rozpočtu, že eh, i rozpočet v některých oblastech klesá tam, kde jsou závažné podvody. Některé ty korupční skandály, které jsme byli svědky, především u zemědělských dotací, jsou obrovské, například v České republice, a tak by bylo určitě dobře eh, trochu jak se jmenovat, eh, explicitně jmenovat, eh, o koho se jedná. To si myslím, že by bylo dobré v té zprávě zmínit. A ještě poslední věc, paní předsedkyně, a vím, že je to nelehká věc i pro komisi. Ten základní problém těchto zpráv je ten, že my přesně nevíme, eh, co se děje. My jak si jenom eh, změříme ty detekované nesrovnalosti, ale nemáme informace o tom, jaké jsou tady nesrovnalosti, které odhaleny nebyly. Takže možná by bylo dobré trochu kreativně nad tím zauvažovat eh, i společně s komisí, jak trochu zlepšit tu metodiku, abychom byli schopni se dopracovat k tomu, ehm, jaký rozsah ten problém reálně má na základě těch detekovaných nesrovnalostí. Jinak děkuji za tuto eh, zprávu a těším se na podávání pozměňovacích návrhů do příštího týdne. Děkuji vám, pane Lanarse, a teď přejdeme eh, k stínové zpravodajce Kretu za SAD. Také na tři minuty, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové teď už máme v rukou 30. zprávu o ochraně finančních zájmů Evropské unie. Jedná se o zprávu velice důležitou a také komplexně zpracovanou. Eh, jsou tady odhady u příjmů i výdajů a odhady nesrovnalostí rozpočet evropských institucí či rozpočet nepřímo eh, řízený evropskými institucemi. Já bych tady chtěla poukázat na to, že návrh zprávy, který máme před sebou o ochraně finančních zájmů Evropské unie, eh, tak jak to zpracoval Evropský parlament, eh, podle mého názoru Eh, příliš nepřispívá k ochraně finančních zájmů. Když se podíváte na zprávu komise, tak vidíte, že tam není nějak nějaké velké množství prostředků, které by byly předmětem podvodu, ale ta zpráva se soustředí spíše na ta negativní čísla, zdůrazňuje to, co chybí v legislativě a tímto způsobem jenom živí eh, protievropské nálady, které si myslím, že není férové takto podporovat. Takže pokud je o komisi, vím, že komise i my jsme se v posledních pěti letech snažili bojovat proti podvodům a mohu vás ujistit, že 0,5 podvodů, to si myslím, že není jaksi úplně normální, není to normou. To the EU budget uh, from the member states že by to bylo nějaké enormní číslo. Eh, pak tam máme 4% chybovost eh, za celou Evropskou unii, ale nemá to závažný finanční dopad. Takže já bych chtěla zdůraznit eh, jako jeden ze závěrů z té zprávy o ochraně finančních zájmů za rok 2018, tak jak to mm, zveřejnila komise a následně i OLAF, je to, že vlastně v příš- minulém roce se podařilo dosáhnout e, pokroku a skutečně každé euro z rozpočtu se dobře vynakládá. Máme silnější systém pro ochranu rozpočtu. Také ta zpráva uvádí, že komise, a teď e, mluvím o zprávě OLAF, že komise podnikla celou řadu důležitých opatření právě pro boj s podvody. Sem patří například nová zjednodušená pravidla, v rámci níž se provádí evropský rozpočet a také nová strategie pro boj s podvody, aby se lépe podvody odhalovaly a také, aby se zlepšila prevence podvodů. Takže já v komisi v tomto podporuji. Také členské státy posilují vnitrostátní systémy a procesy, soustředí se na prevenci i odhalování, ale myslím si, že není v té zprávě Evropského parlamentu nic eh, o eh, této pozitivní činnosti. Takže já si myslím, že je potřeba skutečně říci, kde teď jsou ty reálné problémy a pro ně hledat řešení. Nemá smysl zdůrazňovat jenom negativní aspekty a přehlížet eh, celkový eh, obrázek o přidané hodnotě evropského financování. Evropské fondy se, myslím, v posledních letech opravdu zlepšily, zlepšily hm, život hm, našich občanů v 290 evropských regionech. Všude vidíte nové nemocnice, dálnice, hm, výzkumná centra, různé inovativní projekty a tak dále nebo financování z fondu Solidarity. To může dosvědčit eh, Portugalsko i další země, které byly postiženy přírodními katastrofami. Miliony nových pracovních míst eh, byly vytvořeny díky evropské podpoře, takže já bych eh, ráda předložila alternativní usnesení na plenárním zasedání v tomto smyslu a chtěla bych poprosit stínové zpravodaje a doufám, že i takhle samotného zpravodaje, Eh, že by se také zúčastnil zasedání, kde bychom mohli najít eh, kompromis, protože si myslím, že tímto populistickým eh, způsobem ohrožujeme budoucnost našich dětí. Děkuji vám, paní Kretu. A teď má slovo paní Ramona Strugáriu za Renew, prosím. A kdybyste také mohla dodržet ty tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Přejdu do rumunštiny. Až începe foarte direct prin a spune că, din păcate... Děkuji. Bohužel, eh, eh, naše skupina eh, má výhrady k tomu, jakým způsobem Eh, se dosud bojovalo proti podvodům v Evropské unii. Máme velkou naději z vytvoření úřadu Evropského žalobce. To všechno jsou věci, které jsou také popsány v této zprávě. Práva uvádí, že předmětem podvodu eh, eh, mohlo být až 900 milionů euro každý rok. A článek 117 eh, smluv eh, nám dává právní možnost bojovat proti podvodům a chránit finanční zájmy Evropské unie. Takže kompetence proto v Evropské unii máme a je potřeba je patřičným způsobem provádět. Údaje uvádějí, které popisují rozsah těch podvodů, říkají, že to je přibližně na stejné úrovni. A podíváme-li se také na zprávu účetního dvora za rok 2019, tak tam se hovoří o problémech s reportingem a s rozhodováním na úrovni členských států. To je asi největší eh, problém v této oblasti boje proti eh, podvodům. A proto chci říct, že se nám nepodaří eh, to zlepšit, pokud nezasáhneme a nezlepšíme i eh, tyto věci. Přestože ten eh, absolutní počet případů poklesl, tak ten objem nebo částka, která byla předmětem podvodu, se zdvojnásobila. Z velké části se tyto věci objevují u strukturálních fondů a proto je potřeba, aby Úřad eh, Evropského žalobce začal fungovat co nejdříve, aby se zaměřil na vybrané oblasti, které by mohly snížit eh, eh, počet podvodů, ale potřeba vybavit také tento nový úřad dostatečnými prostředky, aby mohl se rychle pustit do práce na těch případech, které si to budou vyžadovat. A je to tedy úřad, který velmi potřebujeme. A potom je také potřeba zohlednit každoroční zprávu o korupci ve členských státech a měli bychom vyzvat eh, předsedu rady, aby v těch příštích rozpočtových jednáních nepřijal kompromis, který by ohrozil ten nový mechanismus, který komise navrhuje na ochranu finančních zájmů a to propojení se právním státem. Boj proti podvodům by neměl být předmětem jednání mezi institucemi EU. Komise by měla zasahovat, kde je to potřeba. Je pouze 11 z 27 členských států, které, které mají eh, protikorupční strategii a které správně transponovaly příslušnou směrnici ochraně finančních zájmů Unie. Komise musí zrychlit své postupy nesmí ustupovat členským státům a měl by postihovat nebo postihnout ty členské státy, které eh, legislativu neprovádí správným způsobem. Ta pravidla pro reporting jsou příliš slabá, to je evidentní a bude potřeba, aby s tím komise něco udělala a aby zajistila koordinovaný přístup eh, v oblasti boje proti podvodům. Jinak eh, souhlasím se všemi kolegy, kteří vystupovali přede mnou. Měli bychom eh, prodloužit lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů nejméně o týden a jsme připraveni také přijít eh, alternativním návrhem usnesení, pokud to bude potřeba. Děkuji vám, paní Sugaru. A nyní předávám slovo dalšímu stěnou zpravodaji za zelené, panu Mikuláši Peksovi. Prosím, také tři minuty, prosím. Uh, good morning. Uh, Dobrý den, děkuji vám, pane Kusy, za velice komplexně zpracovanou zprávu. Když jsem si analyzoval zprávu Komise o ochraně finančních zájmů Unie, tak eh, si myslím, že bychom měli podat některé pozměňovací návrhy a teď eh, dovolte, abych podpořil návrhy kolegyně, abychom odložili ten termín pro předkládání pozměňovacích návrhů alespoň o jeden týden. Jsou tady hlavně tři témata, která bych chtěl zdůraznit při přípravě pozměňovacích návrhů. Tím prvním je otázka úřadu Evropského veřejného žalobce EPO. To už bylo schváleno včera při absolutoriu tady v našem výboru. Já chci zdůraznit, jak důležitý úřad EPO je při boji s podvody, s korupcí a závažnou přezraniční činností, trestnou činností v oblasti DPH. Bohužel musím ještě jednou eh, se kriticky vyjádřit eh, k nedostatečnému personálnímu obsazení úřadu EPO, protože skutečně tam potřebujeme mnohem více zdrojů, včetně zdrojů personálních, aby úřad EPO mohl plně fungovat na konci roku 2020 a mohl řešit ročně zhruba 3000 případů. Bude potřebovat 76 pracovních míst, eh, navíc zhruba 8 milionů eur. Paní Kováši také řekla našemu výboru před několika týdny, že některé členské státy uvažují o tom, že by nominovali mm, státní žalobce jenom na částečný úvazek, což je naprosto nepřijatelné, protože by to bylo neefektivní a navíc by to vyvolávalo otázky o jejich nezávislosti. A na závěr chci ještě připomenout všem, že pět zemí zatím nepřistoupilo k EPO Maďarsko, Polsko a také ku příkladu Švédsko. A měli bychom naléhat na tyto státy, aby to Eh, co možná nejdříve napravili. A druhé důležité téma, o kterém bychom měli diskutovat, je zneužívání zemědělských dotací. Zneužívání dotací Zemědělství je systémovým problémem. Zpráva o ochraně finančních zájmů ukazuje, že ten podvod, ty podvody se tady zvýšily od loňska o 10% a je to 63 milionů eur v současné době. Takže já bych chtěl skutečně vyzvat výbor, aby navrhl úpravu, pro pravidla SZP, abychom zajistili správnou alokaci prostředků, posílili prevenci a také odhalování podvodů a zavedli větší transparentnost eh, v registrech. Už i New York Times psali o tom, že právní stát v Evropě nefunguje úplně dobře v zemědělství a oligarchové uchvacují půdu malých zemědělců a tím pádem i ty dotace. To platí například pro Maďarsko, Polsko a bohužel také pro Českou republiku. A třetí téma, které bychom měli probírat, to je boj s podvody na úrovni členských států. Já jsem byl dosti zklamán, když jsem zjistil, že pouze 12 členských států doposavat plně implementovalo novou směrnici o ochraně finančních zájmů Unie. Ačkoliv ten termín byl už loni v červenci. A také jenom 11 členských států přijalo vnitrostátní strategie pro boj s podvody. To je opravdu ostuda a já naléhám na členské státy, aby eh, maximálně rychle tuto chybu napravili, včetně České republiky, odkud pocházím. Připravíme tedy k tomuto všemu pozměňovací návrhy a já doufám, že budeme mít možnost je předložit. Děkuji vám. Grazie, grazie onorevole. Děkuji vám, pane Pexo. Teď by měli vystoupit eh, zbývající stínoví zpravodaj za skupinu EKR a Goel, ale bohužel tady nejsou přítomni. A protože nám tady zbývá ještě trochu času, tak mi dovolte, abych dala příležitost kolegům, kteří by chtěli vystoupit eh, v diskuzi, pokud eh, budou eh, tady to, takový a budou žádat o slovo. No, non ci sono domande. Nikdo o slovo nežádá. V tom případě v tomto okamžiku může předat slovo paní Margaretě Hoffman, která má na starosti eh, tyto záležitosti u OLAFu, a které dávám k dispozici pět minut, aby nám popsala činnost OLAFu a reakci na tuto zprávu. Yeah, thank you very... Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci také poděkovat panu zpravodaji za velice laskavá slova když jste uváděl svou zprávu. Komise a OLAF vás vždy rádi podpoří a rádi vysvětlíme záležitosti, protože tady nejde někdy jenom o politické věci, ale věci velice odborné a technické. Také si cením příspěvků od stínových zpravodajů. Bylo to opravdu nesmírně zajímavé se to vyslechnout a těším se na vaše pozměňovací návrhy za nás bych chtěla říci, že návrh této zprávy je velice dobrým základem pro další rozpracování zprávy, zohledňuje celou řadu důležitých záležitostí. Dovolte několik obecných poznámek a pak ještě zareaguji na ty věci, které nadnesli poslanci. Takže první věc. Několik z vás zmínilo spolupráci členských států na nejrůznějších úrovních a roli členských států. Zpráva a ochraně finančních zájmů Unie, k čemuž budete přijímat usnesení, to je vlastně společná práce institucí a členských států ve snaze bojovat s korupcí, která pak poškozuje finanční zájmy Unie. My se tady snažíme, nebo komise se tady snaží ukázat, že jsou tady i další možnosti, jak spolupracovat, další důležitá opatření, která přijaly členské státy v posledních letech. A my o tom informujeme ve své zprávě. Takže celkově si myslím, že ta zpráva je eh, ukázkou toho, že tady je ochota bojovat s podvody. Samozřejmě, že všichni víme, že problémy tu jsou, nicméně my je chceme řešit a ta zpráva, myslím, k tomu přispívá. Teď k těm věcem, které jste nadnesli v diskuzi vy. Pokud jde o to, co tady zaznělo několikrát, to byl ten úřad eh, Evropského veřejného žalobce EPO. Víte, že komise podporuje úřad EPO a také to, aby měl dostatek eh, pracovníků, aby mohl být už od prvního dne plně funkční, což by mělo být na závěr letošního roku. Všichni víme, vy to víte velice dobře, že jsou tady ovšem jistá rozpočtová omezení, ale pevně věřím, že se nám podaří nalézt dobré řešení, které umožní úřadu EPO plně začít fungovat po boku OLAF. Já myslím, že je důležité, abychom měli tyto dva orgány pro boj v podvody, které se budou věnovat eh, stíhání trestné činnosti s tím, že OLAF se bude soustředit především na správní řízení a také preventivní opatření. Nebudu teď zabíhat do, eh, do podrobností ohledně těch částečných úvazků, ale je možné, že nařízení EPO umožní delegovat státní zástupce na částečný úvazek Eh, zákonodárce to zapracoval do toho nařízení, protože jsou tady malé členské státy, které možná nemají ani tolik případů a pak by se to ta kapacita plně nevyužila, ale samozřejmě uvidíme, co k tomu řekne parlament. Pokud jde o směrnici PIV, tak eh, ano, členské státy by určitě měly zrychlit eh, dosavadní konání. A jak jste řekli, je tady ještě prostor ke zlepšení. My pracujeme s členskými státy, naše DG a DG Just chceme dosáhnout plné transpozice, což je naprosto zásadní požadavek, pokud má také začít fungovat úřad EPO. Takže samozřejmě by to mohlo vést i k zahájení řízení pro porušení pravidel, kdyby k transpozici nedošlo. Pokud jde o ty vnitrostátní strategie pro boj s podvody, to je pro komisi a OLA velice důležité téma. Tady není žádný právní závazek, že by členské státy musely tuto strategii vypracovat a schválit, ale my podporujeme členské státy v tom, aby tak učinili a na podzim bude konference s členskými státy, kde se je pokusíme přimět ke schválení takové strategie, protože si myslím, že pro boj s podvody je to důležité. Další věc, důležitá poznámka z vaší strany a ta se objevuje každý rok v podstatě a týká se míry či četnosti, podvodu a nesrovnalostí. Um, takže vždycky se okáže, ukáže, kolik bylo případů detekováno, ale otázka je, zda to je celé to množství podvodů, ke kterým došlo. Díky eh, strategii Komise pro boj s podvody, která byla schválena v dubnu loňského roku, myslím, teď budeme schopni provádět mnohem hloubkovější analýzy, získávat podrobnější údaje a následně tedy získávat také přesnější představu o mír, míře podvodů a nesrovnalostí v každém členském státě. Mám tady i kolegyně, která to může kolegyně, která to může podrobněji vysvětlit. Každopádně teď máme k dispozici více údajů o podvodech z jednotlivých členských států. A vím, že už čas běží, už jsem překročila svou řečnickou dobu, takže si jenom projdu, zda jsem zodpověděla na zodpověděla všechny vaše dotazy a zdá se, že ano. Děkuji. Bene, bene, la ringrazio molto, signor Hoffman. Já vám děkuji, paní Hoffman, za vaše poznámky, za vaše vysvětlení a dodatečné informace a reakce na to, co tady říkali i členové výboru. A teď chci dát slovo panu Kusovi, aby uzavřel tuto debatu. Děkuji, paní předsedkyně, za možnost ještě eh, komentovat eh, debatu, která teď proběhla. Já bych chtěl poukázat na to, že všechny výroky, které se objevují v mém návrhu zprávy, se opírají o to, co říká komise, OLAF a další. Není tam nic, co bych si já tam eh, dovolil sformulovat bez eh, odkazu na jiný zdroj. Je to čistě technicky pojatá zpráva, takže nevím, proč by eh, někdo chtěl přijít se svým vlastním návrhem zprávy, ale to je samozřejmě na rozhodnutí celého výboru. A ještě bych chtěl poukázat na jednu věc, která tady vůbec nezazněla a kde já osobně vidím určitý problém e, tím reportingem ve členským státem, kde existuje hranice 10 000 euro, což znamená, že prakticky všechny případy podvodu nebo nesouladu srovnalostí po 10 000 euro, tak o těch se nikdy nedozvíme. Ty se vlastně nedostávají do žádných statistik a můžeme si představit, že se vyplácí řada těchto malých částek eh, příjemcům. To vlastně představuje úplně neznámé, neproskoumané území a my vůbec netušíme, jak se tady eh, ty podvody odehrávají, jak se chovají podvodníci. To by také mělo eh, být předmětem našeho zájmu. Když si uvědomíme, že to všechno jsou věci, které se sem vůbec nedostávají, tak eh, tím pomíme velkou část eh, podvodu. A na závěr mi ještě dovolte malou anekdotu, která má ilustrovat, co nás čeká. Eh, před dvěma lety panoval v Prusku Bedřich II., měl svého generála Joachima von Ficena, to byl velmi známý eh, vojevůdce, velmi bohatý muž, ale byl také, eh, měl ty pruské eh, cnosti, hlavně byl velmi skromný a on se, se pozval hosta večer do své kanceláře a tam hořela olejová lampa na jeho stole a on se tomu hostovi omluvil, říkal, ještě musím 15 minut pracovat a poté, co dopracoval, tak zhasnul tu olejovou lampu a zapálil jinou. A ten jeho host se ho zeptal, proč to děláš a on mu odpověděl, že nemůže používat olej, za který platí jeho král, na soukromé účely. A tento postoj tady někdy chybí. Měli bychom si uvědomit, že všechno, co děláme, eh, ať už eh, sloužíme komukoli nebo jsme v jakékoliv instituci, tak eh, to je prakticky stejná situace a všechny ta eh, naše opatření nebudou mít smysl, pokud se nám nepodaří prosadit jinou kulturu skromnosti. A já bych si přál, je to takové trošku zbožné přání, možná je to spíše sen, abychom více sloužil jako dobrý příklad pro ostatní. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Kusy, za vaše závěry i za tu eh, velmi eh, zajímavou a zábavnou eh, anekdotu. Chci ještě říci všem kolegům, že jim děkuji za to, že vystoupili, protože tím prokazují to, že je potřeba dbát na ochranu eh, finančních zájmů Unie a bojovat proti odporům, ale musíme si uvědomit, že to bereme všichni v parlamentu velmi vážně a bereme to jako náš eh, pevný závazek, že musíme chránit prostředky eh, daňových poplatníků v Evropské unii. Uh Eh, spadla tady žádost, abychom odložili, no, prodloužili lhůtu pro eh, podňací návrhy a v souladu s tím můžeme eh, odložit tu lhůtu až na 3. března do 14 hodin, takže víceméně o týden. A teď můžeme se k dalšímu bodu. Kolegi, prosimo, punt. Další bod na našem eh, programu je projednání zprávy o kontrole finančních aktivit Evropské investiční banky. Je to eh, výroční zpráva za rok 2018. Všichni víme, že EIB má čím dál tím větší roli při provádění evropských politik eh, prostřednictvím finančních nástrojů a řízení, finančního řízení a také má eh, velkou roli při provádění investičních eh, programů, jako byl například Junckerův eh, plán. Possiamo, chiedo scusa <laughs> un attimo. Allora, dicevo che sono certa comunque che la BEI continuerà. EIB tedy eh, bude hrát i nadále klíčovou roli v příštím finančním eh, rámci do roku 2027. A všichni se asi shodneme na tom, že tato rostoucí role EIB by měla být předmětem důkladné kontroly našeho výboru, ale samozřejmě také eh, by to měl kontrolovat Evropský účetní dvůr. Okay. Okay, Omlouvám se za to, že jsme tady museli něco technicky ještě vyřešit. A chci tedy u tohoto bodu hned předat slovo našemu zpravodajovi, panu Aikautovi. A byla bych ráda, kdyby eh, mohl eh, dodržet řečnickou dobu pěti minut. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já se o to pokusím do deseti minut, já myslím, že to by mělo jít. Takže teď mluvíme o Evropské investiční bance, aby všichni věděli, o čem je řeč. Je to tedy naše výroční zpráva o kontrole finanční činnosti EIB. Já jsem připravil návrh zprávy. Navazuje tak trošku na to, jak k tomu obvykle přistupujeme. Na úvod chci říct, že jde samozřejmě o výsledky za rok 2018, když už žijeme v roce 2020. Pro zpravodaje je někdy těžké omezit to pouze na rok 2018, protože od roku 2018 se odehrály určité věci, rozhodně v EIB, takže já jsem bral ten časový, eh, to časové rozpětí trošku flexibilně. Já myslím, že EIB chápe proč, já myslím, že je celkem logické, zmínit se i o těch změnách, které probíhají v EIB. Já myslím, že je to důležité i pro parlament a výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby se k tomu vyjádřil, protože to bude mít velký dopad na budoucnost EIB. Já myslím, že když se podíváte na tu zprávu, začíná takovým suchým výčtem toho, co se dělalo, jaké byly výsledky, jaké bylo třeba zeměpisné eh, rozložení těch finančních smluv EIB, které země z toho nejvíc těží. Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom provedli takovou hloubkovou analýzu i na straně EIB, jak to tady vypadá z hlediska jednotlivých zemí, investic na hlavu a rozdílu mezi zeměmi. Já myslím, že by bylo důležité, kdybychom měli i tuto analýzu, protože všichni víme, že ne každá země v EU je stejná. Pak, když se podíváme na hlavní priority investiční politiky EIB, já myslím, že je zřejmé, že teď probíhají diskuze o tom, že z EIB se nám stává klimatická banka a EIB sama tuto ambici přiznala. Parlament mnohokrát i v usnesení o zelené dohodě zdůrazňoval, že je důležité i pro parlament, aby se z EIB stala skutečná klimatická banka. A já myslím, že to je také jedna z nových priorit komise u té zelené dohody. Vyvolává to pozornost a jde také o to, aby se vědělo, jak EIB tyto cíle bude plnit. To říkala i samotná EIB a chci jen všem připomenout, že cílem je to, že veškeré finanční aktivity by měly odpovídat pařížským dohodám. 50 financování by mělo jít na klima a environmentální udržitelnost do roku 2025 a pak měla být 1 trilion environmentálních investic do roku 2030. To samozřejmě odpovídá ambicím komise. Já myslím, že na jedné straně samozřejmě vylepšení toho, jak počítáme, co máme vlastně na mysli klimatem a environmentální udržitelností. EIB toho už udělala hodně a samozřejmě je vždy dobré sledovat tyto věci. Já myslím, že je také velmi důležité zjistit, co máme na mysli přizpůsobením pařížským dohodám z hlediska 100% těchto investic, protože tam je jistě ještě prostor pro vylepšení. Mimochodem, já se otáčím i na tamtu stranu, protože tam sedí lidé z EIB a taky se na nás dívají lidé online. Ano, samozřejmě tisíce lidí. Nikdy nevíte. Já jsem si dovolil zmínit také eh, výpůjční politiky změny v zásadách pro vypůjčování. To bylo samozřejmě až v roce 2019, toho jsem si plně vědoma, ale myslím si, že je důležité zdůraznit i toto, protože uvidíme také změny eh, v zásadách pro výpůjčky na dopravu. Pak eh, se ve zprávě zmiňuje o spolupráci, pokud je o externí výpůjční mandát o spolupráci mezi EIB, EBRD a rozvojovými bankami a o tom, jak to zlepšit. Já myslím, že to je také důležité i z hlediska efektivity. A pak samozřejmě věnujeme pozornost části EFSI, protože to má samozřejmě velký dopad na to, jak provádí zprávu a řízení EIB. Jak víte, Junkrup investiční plán je teď součástí jakési řídící struktury mezi EU a EIB. Takže by bylo zajímavé věnovat pozornost i této věci. A chtěla jsem ještě zdůraznit, že samozřejmě z politického hlediska se možná tlačí na to, abychom dospěli k určité úrovni financování, aby se nám to násobilo, ale já bych řekl, že z bankovního pohledu je nejdůležitější to, co je v tom navíc jak uzavřít ty investiční mezery, zaplnit ty mezery, protože o to šlo také v Junckerově investičním plánu. Já mám občas pocit, že se zaměříme spíš na to, abychom dosáhli toho čísla, což samozřejmě pro Junkra důležité bylo, ale bych řekl, že pro EIB to podstatné není. Důležitější je ukázat, z čeho pochází to, co je navíc, ta adicionalita. A jestli se daří zaplnit ty investiční mezery, a to mám i v té své zprávě. Pak tady máme správní řídící strukturu, k tomu máme také pár věcí, jak by se to dalo vylepšit. Pokud je o podnikovou zprávu a korporátní rámec EIB, také bych chtěla změnit pár věcí, a totiž, že když se podíváte na rozmanitost a genderovou vyváženost na nejvyšší úrovni zprávy EIB, je tam rozhodně prostor pro to, jak to vylepšit. A my bychom chtěli, aby to pro EIB byla priorita – ale už když jsme se dívali eh, vypůjčování pro účely energetiky a tak dále, bylo jasné, že transparentnost při tom rozhodování by se měla vylepšit. Rozhodně pokud bude EIB stále více předmětem veřejné debaty. kdy si dávno možná nikdo nevěděl, že vůbec nějaká EIB je. Ale ty časy už jsou za námi, já myslím, že to je dobře. Ale klade to také požadavky na transparentnost a odpovědnost vůči odpovědnosti a, vůči, a Evropský parlament zastupuje společnost. Takže jde o odpovědnost a transparentnost ve vztahu k Evropskému parlamentu. To se podle mě rozhodně musí vylepšit. A samozřejmě se to také týká přístupu k určitým doporučením OLAFu, pokud je o boj s podvody já myslím, že to by se také mělo vylepšit a k tomu jsem se také vyjádřil. A poslední věc, kterou v té zprávě mám, se týká toho, že vyzýváme EIB, aby dál podávala zprávy o situaci, co se týče předchozích doporučení, která vydal parlament, protože my vydáváme doporučení a očekáváme, že EIB nám bude pravidelně eh, podávat aktuální informace o tom, jak věci vylepšuje a jak ta doporučení uplatňuje. A poslední bod – jak vidíte, žádáme předsedu, aby usnesení předal radě a komisi, ale myslím, že je také důležité, aby i e, v radě a ve správní radě EIB probíhaly další debaty a proto tam také zmiňuji. My chceme diskuzi, ano, chceme vyvolat diskuzi a proto tam máme také tu závěrečnou poznámku na konci zprávy. Já myslím, že to je zhruba to základní, nebo ty hlavní věci ze zprávy. A teď si s velkým zájmem poslechnu připomínky stínových zpravodajů i ostatních kolegů a samozřejmě také prvotní reakce samotné EIB. Děkuji. <laughs> Děkuji vám, pane Eichhout. Použil jste méně než ten vyhrazený čas, za to vám děkuji. Děkuji, že jste tady prezentoval vaši zprávu. Obsahuje to celou řadu velmi důležitých bodů. A teď eh, předávám slovo stínovým zpravodajem za jednotlivé eh, politické skupiny. Nemáme tady paní Vincika, ale máme tady pana Zdechovského. Na tři minuty, prosím, se omezte. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem stínovým zpravodajem. a člověk potřebuje nějakou silnou osobnost, která se bude jakousi opozicí zprávy. Takže naše stínová zpravodajka mi dala své poznámky a já vám to přednesu. Ale já si dělám legraci. Paní Vincik chce poděkovat zpravodaji za skvělou práci a má k tomu pár poznámek. Za prvé, chtěla by upozornit, že klimatické problémy není možné vyřešit bez podpory průmyslu. Velkých změn je možné dosáhnout pouze tehdy, když to vezme za své, je průmysl. A když budou dostatečné pobídky pro inovativní klimatická řešení. Za druhé, musíme postupně vyřadit pevná paliva Musíme zohlednit důsledky ukončení stávajících smluv. Paní Vincik bohužel konstatuje, že skupina ELS souhlasí s tím, že takové zdroje jako zemní plyn a jejich eh, financování pokračují i v přechodném období A to se dotýká klimatické neutrality do roku 2050. A poslední věc. Pokud je o ta pevná paliva, nemělo by to být na účet nebo na úkor financování malých a středních podniků. Na to mývali záleží. Pokud je o transparentnost, EIB už podnikla kroky, které se ubírají správným směrem. Měli bychom řádně vyvážit eh, další opatření v zájmu transparentnosti na jedné straně a byrokracie náklady, které by z toho na druhé straně mohly plynout. Paní Vincik také předloží několik pozměňovacích návrhů. A já chci ještě jednou poděkovat za vaši práci a spolupráci. Děkuji. Grazie, grazie molto, onorevole Děkuji vám, pane Zdechovský, a teď dávám slovo skupině SAD a její zástupkyně Korině Kretu. Také na tři minuty, prosím. Děkuji. Děkuji. Já bych také chtěla říct, že tato zpráva o kontrole finančních aktivit Evropské investiční banky je velice důležitá, protože Evropská investiční banka je významnou finanční odnoží Evropské unie, má na starosti implementaci interních a externích politik, které jsou stále více heterogenní a je důležité vidět, že Evropská investiční banka poskytla více než 64,5 miliard eur pro financování a byly podepsány smlouvy na 854 projektů. Chci poděkovat eh, zpravodaji za to, že připravil zprávu, která velice dobře navazuje na zprávy z posledních let. Ale samozřejmě, co by bývala komisařka pro regionální politiku, chci poukázat na to, že jste opomenul jednu dimenzi, protože více než 30 bylo věnováno na soudržnost. Takže my jako skupina SAD předložíme příslušné pozměňovací návrhy, protože velice dobře známe úlohy, úlohu Evropské investiční banky. Víme, že opravdu hodně narostla v politice soudržnosti v posledních letech. EIB nabízí půjčky pro investiční projekty v méně rozvinutých regionech. Často e, jde o spolufinancování spolu s fondy EU a to pomáhá přilákat další investory. Samozřejmě ozelenění Evropské investiční banky je hodně předmětem debat v současné době. Zpráva to hodně zdůrazňuje. Ale jak jsem říkala, nesmíme zapomínat na priority banky, které máme ve smlouvě. Evropská investiční banka hraje zásadní roli v podpoře méně rozvinutých regionů. Měli bychom mít na paměti, že podle článku 309 smlouvy o Evropské unii má EIB podporovat i projekty, jejichž cílem je rozvíjet méně rozvinuté regiony. Takže, jak jsem říkala, opravdu si myslím, že v tom musíme pokračovat. Žádný region nesmí zůstat pozadu a jsem přesvědčená o tom, že bychom se měli dál snažit omezovat rozdíly mezi regiony. Samozřejmě klimatické cíle jsou pro Evropskou unii velmi důležité a finanční činnost Evropské investiční banky by měla odpovídat pařížským dohodám, ale nemůžeme dopustit, aby klimatické cíle znamenaly, že se zvýší rozdíly mezi regiony a zeměmi a v tomto ohledu musíme být velmi obezřetní. Musíme najít dobrou kombinaci mezi starými a novými prioritami. Mnohokrát děkuji. Grazie, grazie molto onorevole Creto. Adesso passerei la parola. Děkuji vám, paní Kreto. A Nyní eh, dávám slovo Kristianovi Gineovi za Renew. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, eh, pane zpravodaji, já budu stručný, chci změnit čtyři věci. Za prvé, na té zprávě mi připadá dobré, že se žádá, aby se banka zaměřila na menší a decentralizované projekty, aby dál rozvíjela podporu pro iniciativy vedené občany. To je dobrá věc, kterou rád podpořím. Druhá věc, to je kapitola, která se týká mechanismu pro boj proti korupci a podvodům. Banka by měla co nejlépe využít spolupráci s OLAFem a EPPO. Toto je dobrá kapitola. Třetí věc, to se týká eh, geografické distribuce. Podle mě tam nenastaly žádné velké změny v porovnání s poslední zprávou, kterou schválil tento parlament. Já jsem si spočítal, že v roce 2018, když to rozdělíme ty smlouvy podepsané s pěti hlavními příjemci z členských států zeměpisně, bude tam podíl 52%. Když to porovnáme s předchozím rokem 2017, stejná částka šla do 54 míst. Takže to není nějaký velký vývoj a to bych rád v té zprávě víc zdůraznil. Tu vlastně geografickou nevyváženost. A čtvrtý bod. Já jsem si všiml, že v návrhu se trvá na tom, že by se EIB měla přizpůsobit klimatickým cílům je to tam hodně zdůrazněno, že já si myslím, že to je trošku přehnané. Například odstavci 20 se uvádí, že odsuzujeme to, že EIB v roce 2018 schválila projekty plynovodů, třeba transanatolský plynovod z Azerbajdžánu nebo plynovod, který propojuje jich Itálie a Albánii přes Jaderské moře. To jsou tedy projekty, které EU podporuje. Tehdy byly zařazeny na seznam z projektu společného zájmu. A navíc je tento parlament před 14 dny zařadil na stávající seznam, takže já bych řekl, že to je opravdu přehnané uvádět, že odsuzujeme skutečnost, že banka tyto projekty financuje. Takže kromě této věci, protože já jsem také místo předsedou výboru REGI, a tam probíhá podobná debata, totiž jestli bychom měli členským státům dovolit financovat plynárenské projekty z Fondu soudržnosti. Já Naprosto souhlasím s tím, že bychom jim měli povolit financování plynu jako přechodného zdroje energie. To naprosto odpovídá pařížským dohodám a cílům eh, oblasti změny klimatu. Já tady předložím pár pozměňovacích návrhů v tomto směru. Děkuji. Grazie. Děkuji vám, pane Gina. A teď dávám slovo panu Joachimovi Kusovi za skupinu ID. Zase tři minuty, prosím. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, děkuji za předložení této zprávy. Já jsem bohužel neměl příležitost si ji přečíst, takže se k tomu ani nebudu vyjadřovat. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kusy. Nevím, jestli tady jsou další žádosti o slovo od přítomných kolegů, protože jinak bych tady chtěla přivítat pana Falksteta, kterému děkuji za to, že přišel k nám na výbor. Je to generální tajemník EIB. Já bych mu chtěla dát slovo. A byla bych ráda, kdybyste eh, se vystačil s pěti minutami na vaše vystoupení. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně a děkuji také zpravodaj Aikautovi a stínovým zpravodajům za to, že nám představili své stanovisko, pokud je o kontrolu našich finančních činností v roce 2018. Mám takovou radost, že tady můžu být a mohu se zmínit o některých z těch hlavních věcí, o kterých jste mluvili. Máme opravdu radost, že jsme jediná instituce, která provádí tento strukturovaný dialog s demokraticky voleným parlamentem. Nikdo jiný takový není. Pro nás je to velmi užitečné a já myslím, že je to užitečné i pro naše akcionáře. Jejich eh, kontakt s nevládními organizacemi a tak dále znamená, že tyto věci opravdu hodně sledují. To hodně pomáhá. A také to v podstatě navazuje na to, co děláme v ostatních výborech. Například minulý měsíc jsme měli konstruktivní debatu s kolegy z Ekonu a z budgetu a s naším prezidentem, takže to nás posunuje dál. A abychom eh, tedy eh, změnili pár z těch vašich poznámek. Vy jste odkazovali na to, že bychom měli víc podávat zprávy o tom, jak eh, navazujeme na to, co vyplynulo z předchozích zpráv. My to děláme, možná ne tak transparentně, jak by se to poslancům líbilo, ale my opravdu obvykle dáváme zpravodaj návaznou zprávu, takže v tom samozřejmě budeme pokračovat. Dále je trošku zvláštní, že máme rok 2020 a mluvíme o roku 2018 a v roce 2000 2018 se stalo tolik dobrých věcí, věcí dobrých pro Evropskou unii a naše občany. A letos, v roce 2020, nastane další dobrý rozvoj, protože budeme dál pokračovat na tom cenovém přizpůsobení, na tom, co to vlastně znamená pro politiky banky a jak to realizovat. Budeme také pracovat na dopravní politice, budeme mít veřejnou konzultaci k dopravní politice, budeme dál pracovat na environmentálních, sociálních a správních standardech a pokynech také na základě veřejné konzultace. Naše politika transparentnosti bude přehodnocená, politika pro boj proti podvodům také. Takže eh, v roce 2020 se stane hodně dobrých věcí a je v podstatě smutné, že teď musíme posuzovat rok 2018. Pokud je tedy o to zeměpisné rozložení našich činností, já si myslím, že to je velice důležitá věc. My samozřejmě zveřejňujeme čísla a když se podíváte jenom na ty objemy půjček, standardní objemy, ten obrázek možná vypadá podivně, ale když to porovnáme s HDP, to znamená s ekonomickou silou zemí, se kterými pracujeme, ten obrázek je úplně jiný. Třeba když se podíváte na rok 2019, první země, pokud je o HDP, jsou Řecko, Chorvatsko, Kypr, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Finsko, Portugalsko, Španělsko a Malta. Já bych to řekla, musíme se na to dívat prakticky. Co to vlastně znamená pro ekonomickou situaci v zemi? Co se týče našich aktivit v této zemi. EIB se stává silnější klimatickou bankou. Já bych ráda řekla, že se nestává klimatickou banku, ale silnější klimatickou banku, protože už v roce 2019 došlo k velkému nárůstu výpůjček a našich finančních činností v oblasti klimatu. V Evropské unii i mimo ní. Už jsem mluvila o našich eh, dopravních politikách, to se samozřejmě přehodnotí letos, také budeme sledovat nový přístup, potenciální nový přístup Evropské komise k dopravní politice. Já myslím, že to nás ještě čeká letos. Pak eh, podniková zpráva. Loni na základě kapitálového nárůstu EIB se toho hodně udělalo, pokud jde o podnikovou zprávu EIB a ta práce bude pokračovat, třeba pokud jde o náš eh, etický kodex, který se bude schvalovat, pokud jde o správní radu a také správní výbor. Vy jste mluvil o genderových otázkách a já mám radost, že vám můžu říct, že v roce 2012 80 hlavního vedení, 18 byly ženy a teď je to 30 30 žen ve vrcholovém vedení. To už je opravdu samo o sobě dobré, to se stalo za 8 let. A když se zamyslíte nad tím, jakou máme správní radu, 54 jsou ženy. A když se podíváme na správní výbor, tři z devíti členů budou také ženy. Takže se to hodně zlepšilo. Samozřejmě ještě nejsme na konci cesty, ještě nás čeká hodně práce, zvlášť interně, z personálního hlediska, ale máme strategii a budeme se jí držet. Budeme se snažit rozvíjet ty talenty, které potřebujeme, abychom dokázali vybudovat silnou správní strukturu. Myslím si, že tady máme jenom další dvě politické záležitosti. Jedna se týká IMM, jak vylepšit eh, adicionalitu a efektivitu. Můžu vás informovat o tom, že jsme vám naslouchali a například v loňském roce jsme provedli analýzu společně se Světovou bankou u některých projektů v Africe. Zveřejnili jsme k tomu zprávu, tam vidíte, že jsme využili místní výzkumné kapacity, abychom přesně zjistili, jaký dopad mají naše projekty. Takže tomu se opravdu hodně věnujeme, zveřejňujeme to, aby to každý viděl. A jak víte, jsme také aktivní v zemích s nízkými příjmy. A pak, když dovolíte, mi zbývá FC. FC je pro EIB velice významný nástroj, který umožňuje změny, protože počet malých podniků a menších projektů a abych tak řekla, z profilu hlediska rizikovějších projektů, eh, projektů, protože to jsou nové rostoucí podniky, to nám pomohlo vylepšit náš model eh, vypůjčování a to nám pomohlo, pomohla dělat právě Evropská unie sami s našimi kapitálovými požadavky bychom to nedokázali. Takže já myslím, že jsem snad reagovala víceméně na všechno, paní předsedkyně. A pokud budou nějaké další dotazy, ráda je zodpovím. Děkuji. Sí, grazie, grazie molto, signora. Eh, děkuji, omlouvám se, jsem předtím vás eh, špatně eh, označila. Děkuji vám za vaše vystoupení. Nevím, jestli ještě jsou nějaké žádosti o slovo. Jestli ne, tak hned dám slovo zástupci Evropské komisi, paní Klausen, která má, má na starosti toto oddělení v DG Fin. Takže prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu zpravodaji za velice dobrou a komplexní zprávu, která nás na komisi potěšila. V souvislosti s ní samozřejmě vystává celá řada otázek, které se týkají roku 2018. Budeme to řešit společně s parlamentem a dalšími zainteresovanými. Myslím si, že své vystoupení v tuto chvíli omezím pouze na těch několik záležitostí, které jste nadnesli vy sami v diskuzi. Zejména bych se vyjádřila k tomu, co říkala paní Kretu, která uvedla, že nesmíme zapomínat na to, že klimatické změny jsou sice velice důležité, ale zároveň jsou tu také země a regiony, které zaostávají a potřebují větší podporu. To si myslím, že je důležitá věc. Nesmíme zapomenout na to, že tady není jenom klima, ale i důležitá sociální dimenze, která se promítne jinak eh, s jinou intenzitou v různých členských státech. Takže bych chtěla pouze říci, že to, co nakonec pomůže překlenout eh, mm, nebo propojit, pomůže propojit tyto cíle, je eh, ten ta spravedlivá transformace, což je věc, na které komise spolupracuje s EIB. Komise navrhla mechanismus spravedlivé transformace, jak už více, která nabízí eh, cílenou podporu pro členské státy na podporu konkrétních území. Tento mechanismus nabídne jednak granty ale také další formy financování. Sloučíme investice z veřejného a soukromého sektoru a část financování například podle Invest EU půjde na cíle spravedlivé transformace, nabídne komplementaritu a synergie s jinými granty, které budou k dispozici. A v partnerství s EIB budeme pokračovat a budeme se soustředit na tu část, která spadá pod Invest EU, ale samozřejmě se pokusíme maximálně využít dopad eh, eh, veřejného financování a toho dlouhodobého nástroje, který jste zmiňoval i vy. Tímto způsobem se pokusíme naplnit eh, a propojit související cíle. Také bych chtěla potvrdit, že strategie pro dopravu se teď na komisi reviduje a očekáváme, že bude hotová koncem letošního roku. Kromě toho také zhodnotíme eh, Bílou knihu z roku 2011, o které jste se také zmiňoval. Neznamená to, že bychom začali pracovat na revizi dopravní politiky EIB, jak řekla zástupkyně EIB, začne přeskum, bude následovat veřejná konzultace a myslím, že nám to všechno eh, časově hezky zapadne. Všechno to proběhne víceméně v letošním roku, stejně jako nová demo, dopravní politika, kterou komise plánuje. Děkuji. Grazie, grazie. Děkuji vám, paní Klausen. Nevím, jestli pan zpravodaj bude chtít ještě něco říci, ale vidím, že ano, takže prosím, máte slovo. Grazie. Thank you very much. Uh, Děkuji. Děkuji kolegům za vyjádření, také EIB a komisi za vystoupení. Děkuji za tu nabídku dalšího dialogu, který funguje už postavat, a vidím, že ty změny a zlepšení tady opravdu v poslední době nastaly. Sama jste říkala, že vlastně probíhají i teď takže by určitě nebylo dobré to omezit pouze na rok 2018. Eh, Několik bodů si myslím, že si zasluhuje další rozpravu, což my učiníme při příštím zasedání stínových zpravodajů. Obecně totiž ehm, si myslím, že tady nejsou nějaké velké rozdíly mezi postoji mm, mm, nás jako zainteresovaných, ale Paní Kretu ku příkladu řekla, že bychom neměli zapomínat i na ty staré priority, když mluvíme o prioritách nových. I komise to zmínila, ale já si myslím, že tyto priority nestojí nutně proti sobě. Já to spíš vidím tak, že je důležité, aby se realizovaly společně, že jsou vzájemně propojené a propojené by měly zůstat, takže nerad, bych tady vytvářel nějaký protiklad eh, mezi starými a novými prioritami, když tam vlastně vůbec není. Já to v té zprávě sice můžu napsat, ale já osobně eh, to tak nevnímám. A proto jsem také nejprve sledoval zeměpisnou rovnováhu, protože pan Gine o tom také mluvil, že ta zeměpisná rovnováha je potřebná. A já v té zprávě tudíž kritizuju to, že když se na to podíváte procentuálně z hlediska procenta HDP, tak vlastně nedostanete přesný obrázek o tom, jak ta situace vypadá, že je dobré se na eh, situaci podívat i z jiného hlediska. O to se snažíme my, EIB už to začala trochu řešit, takže třeba je dobré použít hledisko eh, per capita a tak dále. Takže to bych chtěl zdůraznit. Ono totiž ta zeměpisná rovnováha je důležitá i pro pomoc jednotlivým regionům. A tím se dostávám k tomu, co řekla Komise o spravedlivé transformaci. Tady bych byl možná maličko opatrný, protože spravedlivá mm, transformace je teď taková nová uh, módní věc, ale přece jenom bych byl opatrný, když mluvíme o spravedl- mechanismu spravedlivé transformace, tak ta, tento mechanismus má podpořit ty tzv. přechodové regiony, kde je nějaký zásadnější dopad na obyvatele. Ale když mluvíme o spravedlivé transformaci a spíše ve vztahu k financování, tak to znamená, že mluvíme o transformaci, která by měla proběhnout v průmyslu, v jednotlivých odvětvích a firmách a to už je, je i reakce na to, co říkalo EPP, nezapomínejme na průmysl. A přesně toto. Já se totiž myslím, že budoucnost průmyslu je v ekologických eh, formách a i ty investice tady musí proběhnout spravedlivě. Takže spravedlivá transformace mm, používejme ten termín opatrně, aby nebyl takový jaksi všeobjímající. Ne, že bych byl proti spravedlivé transformaci, jenom abychom si vždy přesně definovali, co tím myslíme. A já tady vidím rozdíl mezi spraved- mechanismem spravedlivé transformace ve VFR a mezi spravedlivou transformací, do které se možná chce pustit EIB. Jinak rád zdůrazním více roli malých a středních podniků, protože ty skutečně důležité jsou. Přesně jsem nepochopil, co tady zaznělo o tom, že větší transparentnost povede k větší byrokracii. Tak tady bych rád pochopil ten problém. Možná, že to nestojí nutně proti sobě tímto způsobem. A dále si myslím, že bychom měli diskutovat o tom, co to znamená se souladění s pařížskou dohodou. Protože k tomu nutně, jak se narazíme, ať už jde o budoucí dopravní politiku, úvěrovou politiku a tak dále. A pokud všichni řekneme, že to musí být sesouladěno s pařížskou dohodou, tak to znamená klimatická neutralita. A my jsme si proto stanovili rok 2050, o tom samozřejmě můžeme diskutovat, ale pokud tedy předpokládáme, že to bude rok 2050, tak už eh, se to týká zítřejších investic. Investic, které provádíme dnes, by měly už mít eh, zohledněny v sobě ty mm, opatření, které se musí udělat do roku 2050 za účelem klimatické neutrality. A já si myslím, že ještě nemáme jasnou představu, co tím vlastně myslíme, když říkáme, je potřeba se zesouladit s pařížskou dohodou. Máme asi jasněji eh, v tom, že ty, na, ty peníze by se měly vydávat na ekologické projekty, ale myslím, že nevíme přesně, co to znamená ze se s eh, pařížskou dohodou. Vím, že o tom EIB interně teď diskutuje. Skutečně si myslím, že to vyžaduje možná až přímo eh, celospolečenskou diskuzi, abychom si řekli, co to znamená pro PCI a další oblasti velice rád k tomu znění své zprávy eh, změním, ale já to zatím nevnímám tak, že tam nutně musí být to se souladění s pařížskou dohodou. Nevím, jestli je tady proto podpora eh, v parlamentu, jsem tedy připraven eh, tento bod trochu upravit. A ještě poslední věc, využiji toho, že je tady komise. Moje zpráva se týká EIB a její správní struktury a transparentnosti, ale když už tady tak sedíme, tak se ještě chci podívat na budoucí změny v úvěrové politice a transparentnost komise, pokud jde o řídící orgány EIB. To je také určitý problém, který je potřeba zlepšit. My víme, eh, že to vede jaksi k, k velkým diskuzím a platí to i pro úvěrovou politiku pro dopravu. A to, co komise dělá ve správní struktuře EIB, si myslím vyžaduje velkou pozornost z hlediska transparentnosti, protože komise tam nevystupuje individuálně, ale jako komise, jako orgán. A myslím si, že i komise pak nakonec eh, musí reportovat parlamentu. Takže, když už tady komisi máme, chtěl jsem toto říci. Nezmiňuji to v té zprávě, protože ta se týká EIB, ale věřím, že i EIB by přivítala určité zlepšení v této oblasti, tedy v transparentnosti své řídící struktury. Děkuji, těším se na další diskuze, o té správné rovnováze, pokud jde o geografickou distribuci, se souladění s pařížskou dohodou a věřím, že se nám podaří prosadit většinově podporovanou eh, zprávu, která pak povede k tomu, že se EIB zlepší a skutečně transformuje v tu eh, přední klimatickou banku. Děkuji. Grazie, grazie onorevole. Děkuji vám, pane Ajkute, za vaše závěrečné vystoupení, ale chci vám také poděkovat za práci, kterou jste na této zprávě odvedla, které určitě bude ještě pokračovat. Chci ještě připomenout, že luta pro předkladání pozměňovacích návrhů je 3. března 2020 ve 14 hodin. Chci poděkovat všem kolegům, kteří dnes se zúčastnili schůze našeho výboru. Chci poděkovat eh, zástupcům EIB a Evropské komise za to, že přišli na tu diskuzi. Děkuji také za práci, která